A nyní dám, dávám slovo paní komisarce Mogherini. Děkuji, děkuji pane předsedo. I know how the hemicycle is after a vote. Já vím, jak to vždycky je tady v sále po hlasování. Takže chtěla bych říct, že jsme diskutovali o situaci v Tunisku, eh, jak se je na okraji i eh, ve Štrasburku, když jsme jednali o Libii a tehdy jsme řekli, že Libie je jeden z hlavních problémů, který musíme řešit v našich soused, u našich sousedů. A to není problém pouze pro Evropany, ale i pro sousední země, včetně Tuniska. A pár týdnů poté teď tady diskutujeme o velice e, křehké situaci eh, po útocích minulý týden. Tunisko je takový zvláštní soused. Za prvé to soused, který ukazuje, že demokracie, svoboda a inkluzivní politika eh, mohou být budoucností v tomto regionu. <clears throat> Skutečně na mě udělala velký dojem slova jednoho chlapce, <clears throat> který se zúčastnil demonstrací po útocích v Tunisku, po útoku a řekl, mm, co je, eh, eh, je, je, hrozí co ohrožuje teroristy, to jsme my, mladí na ulicích. My jsme jich nebezpečím. A takže a to eh, teď eh, naše reakce na to by měla být, že budeme podporovat ty mladé lidi a vůbec všechny tunisany všech, věk, všech věkových kategorií, kteří vyšli do ulice po, útoc, po útoku a i, i ty francouzské občany a kteří takto reagovali v Paříži. Všichni Tunisané, především mladá generace, která věří v budoucno eh, země, v otevřenou demokratickou budoucnost země, tak my jsme tady se sešli s ministrem Tuniska v rámci asociační dohody mezi EU a Tuniska a my jsme samozřejmě diskutovali mezi sebou jako mezi partnery, diskutovali jsme o pozitivním vývoji této země. V posledním roce, kdy byla přijata nová ústava, eh, došlo k volbám parlamentním, prezidentským, vytvořila se vláda jednoty a hele, jsou tam i určité eh, věci, které eh, jsou slabinou. To znamená vysoce vzdělaná mládež, ale mm, Mm, nemožnost se zaměstnat eh, a mm, otázka místa mladých lidí ve společnosti v Tunisku a především místa dívek. A mm, zde stále ještě musí tam proběhnout určité demokratizační procesy, jako například místní volby, které se mají konat na konci tohoto roku a tam pořád ještě existují velké rozpory mezi různými regiony a země, e, částmi této země. Tam existují obrovské rozdíly v, v příjmech, v sociálních podmínkách a tak dále. A dokonce jsme i diskutovali o možnosti propagace programu typu Twinning mezi některými městy a regiony, tedy z Tuniska a z Evropské unie. A také jsme i diskutovali o bezpečnostních problémech. Eh, a to především <clears throat> z důvodu toho, že je to jedna ze zemí v regionu, kde ten počet eh, cizích bojovníků je nejvyšší, asi tři tisíce, a také i, jak si je to kvůli eh, hranici s Libí a kvůli kontrolám. A kromě toho jsme také i s ministrem dělali jiné věci. My jsme podepsali společně dohody, dohody dohodu o spolupráci, abychom i Tunisanům dali k dispozici eh, programy, tedy těm mladým lidem, podnikům, studentům, vědcům, kteří <clears throat> se chtějí zapojit do evropských programů. Je třeba tedy otevřít možnosti spolupráce. A také jsme diskutovali o cestě, po mé cestě, já jsem navštívila Tunisko po té, co nastoupila v únoru nová vláda a plánujeme další cestu na vysoké úrovni a v úterý s panem předsedou Tuskem také tedy tuto zemi navštívíme. Den po útoku jsem se telefonicky spojila s premiérem Tuniska Vyměnili jsme si samozřejmě slova soustrasti tuniským obětem. Já i to, že tedy zautočili vlastně v srdci země a on vyjádřil soustrast mě, e, tedy za občany Evropské unie, protože většina obětí byly Evropané. Řekl mi v zásadě jednu věc a to děláme maximum snažíme se reagovat, aby, se, aby tyto útoky nenarušily náš proces, který pořád ještě je slabý a k tomu potřebujeme podporu přátel a my vidíme, že vy jste naši největší přátelé. Já jsem předala mm, ten, mm, tuto informaci Evropské radě, která se konala eh, ve stejný den, kdy jsme zahájili minutou ticha a chci tedy, abychom e, skutečně skonkretizovali ten fakt, že jsme teď e, v této těžké době hlavními přáteli Tunisanu. Jde o to zvýšit spolupráci a to na nejrůznějších úrovních. V oblasti bezpečnosti, finanční podpory, podpora ekonomiky, to znamená konkrétní opatření a potom regionální spolupráce. Dovolte, abych stručně prošla tyto čtyři témata. Za prvé, bezpečnost, bezpečnostní spolupráce. Samozřejmě bezpečnost je v srdci demokracie, každého demokratického systému, ale platí to i naopak. Bezpečnost může trvale existovat pouze, pokud se budou respektovat eh, principy jako eh, lidská práva, právní stát eh, a to znamená bezpečnost posiluje demokracie, demokracie posiluje bezpečnost. Proto jsme se angažovali ve třech různých přeskumech, revizích. My pomáháme Tunisku, to znamená pomáháme jim s reformou soudnictví, eh, potom tedy zprávě, eh, mm, pokud jde o zprávu státu a bezpečnostní otázky, boj proti terorismu, to je další velká výzva, tedy toto Eh, tento materiál teď připravujeme, bude to znamenat 25 milionů euro této pomoci a také spolupracujeme s tuniskými partnery při podpoře reformy sektoru justice. Víme, že bychom měli dělat více, především teď, v této době. Ano, eh, náš koordinátor boje proti terorismu navštívil Tunisko pár dní před útoky na moji žádost a začali společně hm, mluvit o oblastech možné spolupráce, včetně boje proti eh, terorismu a celém balíčku opatření, která se budou finalizovat teď a doufejme i realizovat v příštích měsících. Je důležité, abychom eh, zde jednali jako rovnocení partneři. Víme, že podpora stability v Tunisku, že to nevyžaduje pouze bezpečnost. Především to znamená, a to já se snažím maximálně veřejně zdůrazňovat, jde o to podporovat demokratickou a ekonomickou transformaci, protože to je to, co posílí Tunisko. Ale jak to udělat? Za prvé, finanční pomoc. Od roku 2011 Evropská unie více než zdvojnásobila své závazky vůči Tunisku pouze v minulém roce 2014 117 milionů euro byla částka alokována Tunisku a makrofinanční pomoc až 300 milionů na úvěrech, eh, kromě toho navíc tedy. A finanční alokace do roku 2015 ještě nebyla zcela rozhodnuta, ale pracujeme s komisařem Hánem, aby Tunisko dostalo, co potřebuje a co si zaslouží to je také přece v našem vlastním zájmu. Samozřejmě, kromě finanční pomoci, tady jde o to i přijmout konkrétně někdy, řekla bych, kreativní opatření, která budou doprovázet Tunisko na cestě k reformám, posilování demokracie. To znamená progresivní integrace eh, tuniské ekonomiky v, na evropský vnitřní trh. To znamená musí si k tomu Tunisko zvolit svůj ekonomický model, který lze integrovat. To je jedna věc. Evropská unie je připravená diskutovat o tomto s novými eh, tuniskými orgány. Evropská unie je ochotna začít vyjednávat o eh, komplexní eh, smlouvě o volném obchodu s Tuniskem. A je třeba i vyslat pozitivní signál investorům protože i to podpoří oživení ekonomiky. Samozřejmě to ale ponese střednědobé, dlouhodobé výsledky, ale musíme pomoci Tunisku i teď, aktuálně. Na začátku toho roku jsme i adaptovali naše kvóty na dovoz olivového oleje, oleje pro nás Je dost malá kvóta, ale pro ně velice významná a můžeme udělat ještě více. Komise také začala i pracovat s e, žádostí Tuniska participovat na programu Horizont 2020. A jsou další a další příklady, které mohou okamžitě věci změnit. Čtyři úrovně spolupráce samozřejmě. Otázka hranic s Libí. Potom je zde ten velký libijský problém. Ano, to také ovlivňuje samozřejmě Tunisko. Já myslím, že asi někteří z vás se k tomu vrátí, takže to nechám spíš potom na odpovědi na konci. Víte, že jsme o tom diskutovali minule ve Štrasburku. Zvyšujeme úroveň naší angažovanosti v diplomacii. Já sama jsem eh, eh, eh, přijala 34 starostů z různých libýských měst v pondělí zde v Bruselu a vyslechla jsem si, jaké mají cíle, ale jenom starostové vědí, co chtějí jejich lidé. Většina měst byla bombardována. A na druhé straně eh, velice silné eh, vášnivé zapálené pocity, že je třeba eh, jít vpřed a umožnit Libii, aby zašla znovu což bude znamenat opatření budování důvěry, bude to znamenat i e, apelovat na politiky. Víte, že v těchto dnech nebo v těchto hodinách dokonce se připravuje plán nového politického rámce, o kterém se jedná nejenom v Rabatu, ale i v Tobruku, v Tripolisu a v jiných městech. A já doufám, jsem přesvědčena, že toto je ta správná cesta, což si myslí i naši tuniští přátelé. To, asi, to bude asi jediná cesta, jak pomoci v libijské krizi. Ještě před závěrem dovolte, abych zmínila vás a Tunisko, protože parlamentní spolupráce je také nedělnou součástí podpory, mm, o kterou jde Tunisku. Je to země, kde vaše angažovanost určitě má velký vliv a dvě pozorovací mise v roce 2011 a 2014 a parlamentní příspěvek eh, mm, tedy to, v tom projektu pomoci tuniskému parlamentu, to je důležité. A my se těšíme na vytvoření společného parlamentního výboru s Tuniskem a máme již akční plán pro tzv. privilegované partnerství. Evropský parlament posiluje i vztahy s novým tuniským parlamentem, který určitě bude hrát klíčovou roli při posilování tuniské demokracie. A já si myslím, že mm, e, viděli jste, jak všichni zpívali hymnu v parlamentu e, při tom útoku, když zrovna pracovali na e, zákoně proti terorismu. A já myslím, je třeba jim stát po boku a říct si tak všem Tunisanům, tedy nejenom jejich poslancům, ale začít s nimi a říct si tak zbytku regionu a světa, že nikdy je v tom nenecháme samotné, že se vždycky k nám mohou obrátit jako na přátelé a my je budeme podporovat a vždycky eh, k tomuto budeme připraveni. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko Mogherini. Zapomněl jsem upozornit, že u tohoto bodu eh, budou hovořit eh, pouze lidé za frakce a nebudeme mít catch the eye. Eh, prosím, abyste dodržovali svůj čas. Máme značné spoždění. Začne pan kolega Preda na dvě minuty. Pane předsedo, paní vysoká představitelko, hned po hrozném útoku na muzeum Bardo eh, skupina EPP tento akt odsoudila a já osobně jsem tak učinil i na sociální síti před týdnem, tak já teď bych chtěl vyjádřit soustrast rodinám a blízkým obětí a vyjádřit plnou solidaritu s tuniským lidem v této zkoušené době. Útok na Bardo eh, si vzalo za cíl hm, tuto zemi v regionu, která skutečně reálně provedla úsilí transformovat eh, eh, přísliby arabského jara. A kromě těch nevinných obětí, tak ten útok i jak si byl zaměřen na demokratickou transformaci v Tunisku a hm, tedy proti Eh, celým institucionálním eh, změnám v arabském světě a eh, protože Tunisko je naším partnerem, tak je to útok proti celé Evropě i, kromě, i kvůli tomu, že většina obětí byli Evropané a i kvůli tomu, že bezpečnost kolem Středomoří je naše bezpečnost zároveň. A poněvadž i útok na Museum Bardo je útok na naše hodnoty, tedy toleranci, eh, demokracii a základní svobody. Daešach se přihlásila k tomuto útoku a vlastně tak nás vystavila barbarské ideologii, a, eh, která stojí na určité politické mm, interpretaci islámu a na odmítání ostatních jiných, kteří jsou jiní. Je i v Jemenu mm, stejné barbarství eh, se mm, bylo spácháno v Jemenu a i tedy v Pákistánu, eh, eh, kdy se zautočilo na 15. Eh, března na křesťany. Takže vzhledem k tomu je třeba, abychom zůstali pevní eh, v tomto boji proti terorismu a fanatismu a spolupracovali se zeměmi jako je Tunisko a nemůžeme, pomáhali jsme jim v ekonomické transformaci, takže je nemůžeme opustit ani teď v té kritické chvíli a je třeba, abychom jim poskytli reálnou podporu a já proto doufám, že tato spolupráce bude posílena a ještě chci doplnit, že za několik několik dní delegace našich kolegů, kteří jsou součástí delegace pro vztahy se zeměmi Magrebu, právě pojede do Tuniska proto, aby jednala s našimi kolegy eh, v parlamentu o této situaci. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane kolego Predo. A nyní pan kolega Pancery na tři a půl minuty. Grazie, grazie, presidente. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem se dnes ráno vrátil z Tuniska, kde jsem eh, se sešel se zástupci různých institucí, tedy s předsedou parlamentního schromáždění, který potvrdil, že hlavním eh, cílem eh, toho útoku byl parlament a i jsem jednal s dalšími partnery a vy, zde i jsem z toho vydedukoval, že Tunisko je jaksi dobrým cílem teroristů, protože je to eh, země, která byla protagonistou arabského jara, je to země, která se vydala cestou demokratické transformace a schopnost eh, politiků mm, eh, dát život modernímu státu, moderní ústavě, tak jak se to prokázalo, tak to je něco, co je třeba vidět pouze pozitivně. A my tedy musíme skutečně i si velice dobře uvědomit, že Tunisko bylo zase zasaženo právě proto, poněvadž zde e, se věci vyvíjely pozitivně a e, že to je referenční, e, reference vlastně pro celý region a pro celou Evropu. A zde i je třeba tedy jim pomoci, aby zajistili bezpečnost do budoucna, protože to bude důležité i pro Libii. A samozřejmě to se nelíbí teroristům, protože ti si libují v chaosu v celém regionu. A mm, proto je třeba souhlasit s tím, co řekl prezident Tuniska. Terorismus není pouze problém Tuniska, ale týká se všech. A i právě poněvadž v tom útoku na Muzeum Bardo tam eh, mm, bylo zabito hodně evropských turistů a to samozřejmě má dvojí důsledek. Na jedné straně Eh, je zde, eh, zde tedy je, šíří se větší strach eh, mm, a i to má devastující důsledky především pro ekonomiku Tuniska, tedy pro cestovní ruch. A je to velice jasné, samozřejmě. Proto potřebujeme teď málo slov, ale spíše hodně činů. Dnes, a to dnes, ne zítra. Evropa více než kdy jindy má eh, eh, velký úkol vůči Tunisku a to ve dvou věcech. Za prvé politicky podporovat instituce a demokratické síle eh, a to znamená posilovat i civilní společnost a tak, aby mohli lépe čelit islámskému státu, který je více a více invazivní. A potom je zde další úkol, jak zmínila vysoká představitelka, a to je úkol i nás v parlamentu, a to je finančně přispívat a to hned. E, e, I před chvílí jsme odsouhlasili pomoc, finanční pomoc Ukrajině, tak něco podobného. A což je vlastně eh, úkol naší politiky sousedství. Musíme být schopni být flexibilní a stanovat si eh, operativně priority. A pro nás, pro socialisty demokraty, eh, je prioritou právě Tunisko dnes. Vysoká představitelko, já vím, že jste velice citlivá na toto, ale chci, abyste i <clears throat> vzala v potaz náš požadavek, to znamená, abychom jednali rychle, kromě věcí, které jste zmínila, tak aby komise komise i rada konkrétně i eh, konkrétně eh, pracovali s výstupy asociační rady, která se sešla eh, teď v březnu, a abychom hm, plnili aktuálně hned teď cíle, které jsme si pro Tunisko stanovili. Děkuji. Nyní na jednu minutu pan kolega Tenok. Pane předsedo, já bych chtěl nabídnout svou kondolenci a modlitby Eh, rodinám těch, kteří 18. Eh, března zemřeli při střelbě v Tunisku. Islámský stát se přihlásil k zodpovědnosti za tento útok a ať je to pravda nebo ne, to vlastně nevíme. Eh, znamená to nebezpečí džihádských teroristů pro demokracie ve světě. Tunisko je demokratická země a jedinou úspěšnou zemí po arabském jaru. A tady eh, je, jde o Eh, snahu zničit ty, kteří tento utopický chalifát, islámský stát vnímají jako své nepřátele. Je naší povinnosti v tomto parlamentu a v Evropské unii udělat vše, co je v našich silách, abychom ekonomicky a bezpečnostně pomohli křehké tuniské demokracii. Děkuji vám. Děkuji vám, pane kolego Tanoku. A nyní na dvě minuty pan kolega Maura Barandiaran. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, paní dámy Kolové, zde eh, my jsme již vedli diskuzi o Libii na plenárním zasedání a poté hned došlo k událostem v Tunisku. A zde mm, já mm, jsem tedy řekl, již tehdy řekl, že situace v Libii a vůbec v, v celém Severní Africe je prioritou pro celou Evropskou unii spolu s Ukrajinou a samozřejmě mm, zde je třeba vystupovat k těmto státům stejným způsobem a je třeba tedy použít i nástroje sousedství, které jsou určeny těmto regionům v Evropě, kde je populace více než 12 milionů obyvatel, kdežto na jihu v podstatě eh, se nevěnuje stejná pozornost státům, které mají eh, stejný počet obyvatel. Je, je to otázka mm, priorit. A situace eh, na jihu Evropy je extrémní, proto je třeba i urgentně zrevidovat naši politiku sousedství, tak aby garantovala vyváženým způsobem mm, to, že Evropská unie bude plnit své závazky vůči svým východním i jižním sousedům a konkrétní události v Tunisu, e, tedy teroristické útoky, tak to nám ukazuje, že tam jsou snahy tedy podkopat demokracii a především podkopat ten nejvíce produktivní sektor, cestovní ruch. Tunisko je jediná země, kde skutečně došlo k reálnému demok- k reálné demokratizaci. Žádná islámská vláda jako jinde, která by vyhrála, pak prohrála. Ne, žádná jiná taková země kolem Středomoří není, mm, která Eh, protože to je země, která není vojenskou ani eh, tedy eh, vojenskou ani náboženskou diktaturou. Jediný Tunis je demokratickou zemí, takže je třeba, abychom pomohli Tunisku se všemi prostředky, které máme k dispozici abychom začali s integrovaným plánem programu, to znamená i abychom pomáhali investicím, a nemůžeme si dovolit, eh, eh, abychom ještě více tedy umožnili destabilizaci na hranicích, tedy na hranicích vlastně na hranicích Evropy. Nemůžeme si dovolit přijít o Tunis. Děkuji panu kolegovi Maurovi a nyní na minutu a půl pan kolega Kousopel Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji paní Mogherini. Za prvé chci odsoudit eh, tyto hrozné eh, atentáty ve jménu eh, náboženského fanatismu, ale bohužel jich je velice chudý a i mm, tam docházelo k podobným útokům, aby jsme o tom tak se nedozvěděli ani. I mm, paní představitelko, vy jste dobře zmínila Libii v této souvislosti. Ano, to je pravda, protože hrozba džihadistů eh, mm, to nelze vidět eh, zemi po zemi. Ne, eh, všechny Eh, všechno zlo eh, tedy ze středního východu, tedy v podstatě eh, má svůj důvod v islámském státu. A tato, je to teroristická organizace, která se snaží se vměšovat. Ale například i Spojené státy se snaží podporovat ty brutální monarchie kolem Perského zálivu, aby podporovali své geopolitické zájmy. A vlastně i zde my někdy jako Evropané my se chováme proti vlastní vlastním zájmům. A teď islámský stát je dobře vyzbrojen právě i díky tomu všemu a je pořád silnější a silnější kolem Středomoří i kvůli tomu, že řada aktérů i z Evropské unie při, pomohli tomu, že se e, zničily struktury nenáboženských e, států, sekulárních států. Nesmíme zapomínat i na roli nadnárodních e, organizací a nemůžeme povolit nějaké unilaterální intervence, imperialistické intervence, které by spíše sloužily zájmům transatlantickým a ne našim našim vlastním zájmu. Kolegy. Děkuji vám, pane kolego Kouzo permi A nyní na dvě minuty paní kolegyně Lochbiller. Útok na muzeum v Tunisu stál nejméně 22 civilních životů a e, k tomuto hnusnému zločinu se přihlásil islámský stát. E, vy, paní Mogherini, jste krátce po tomto útoku Eh, slíbila podporu tuniské vládě a hovořila jste nejenom bezpečnosti opatření, ale také eh, jste hovořila o demokratickém a ekonomickém rozvoji země. Jak jste nám dnes vysvětlila dopodrobno? je důležité, abychom zde v Evropě vyjadřovali solidaritu s Tuniskem eh, v této těžké hodině, ale po našich slovech musí následovat také činy a musíme dát k dispozici přiměřené prostředky a více než dosud Tunisko podporovat. Tato podpora musí zaručit to, aby tento útok eh, neznamenal zvrácení transformačního procesu v zemi, nejbrž aby se Tunisko mohlo nadále eh, rozvíjet k v úspěšnou demokracii. Tisíce Tunisanů vyšly v posledním týdnu do ulic. Eh, během protestů se objevil centrální slogan Jasminové revoluce z hesla Nemáme strach se stalo Nemáme strach z teroristů. Vzhledem k globální hrozbě džihadismu by to měl být nejenom důležitý signál pro Tunisko, ale také pro celý region a také pro Evropu. Nemáme strach z terorismu, ale to by mělo být také, eh, také chápáno jako varování před nepřiměřenými reakcemi. Chceme Tunisko podporovat v tom, aby opatření proti terorismu respektovaly eh, lidskoprávní principy a důležité je, aby to posloužilo zejména posílení státního a právního státu a jeho institucí chci ještě poukázat na Světové sociální fórum v Tunisku. To, že se koná právě tam, je také konkrétní vyjádření solidarity eh, s tuniskou společností. Děkuji paní kolegyně a nyní pan kolega do. Děkuji, pane předsedo. Proč tato tragédie mm, mm, postihla Tunisany. V posledních měsících já jsem byl třikrát v Tunisu, abych eh, tam mm, byl pozorovatelem v, eh, u voleb, kde skutečně arabské jaro jako v jediné zemi přineslo své eh, ovoce a teď to mrtví jsou, já si pamatuju tedy, jak se lid angažoval při přípravě Eh, při přípravě voleb a já tedy, eh, oni nám děkovali, že, jsme, že jim pomáháme, že mohou teď volně svobodně hlasovat a že eh, jim pomáháme při sociálních reformách a že mohou tak i budovat lepší budoucnost pro své děti. A já všude ve volebních místnostech jsem viděl vřelé prostředí. Já jsem i navštíval to nádherné muzeum Bardo a sbírku mozaik, které jsou svědky tři tisíců Eh, vztahů s Evropou. Proč tedy Tunisko zrovna? Protože někdo chce zničit turistiku, ekonomiku, demokracii a <clears throat> hlas mladých Tunisanů a chce tam zavést anarchii a chce hájit eh, své mm, pozice eh, prostřednictvím násilí a šířit teror. A teror přece nemá nic společného ani s islámem, ani s demokracií. A bohužel mm, když tedy eh, potom i eh, spademe do léčky, eh, jako jsou takzvané střety civilizací a mm, náboženství a podobně, takže to je špatné, protože třeba v Jordánsku tam oni také neumožní teroristům, aby páchali ty barbarské činy, takže my bychom neměli se nechat takto zneužívat a mm, měli bychom mm, se snažit o konkrétní kroky a spolupracovat v oblasti ekonomiky, kultury, bezpečnosti, protože pouze takto eh, budeme schopni eh, bojovat silně i silně a kulturně. Ano, kolegové, všichni jsme tunisané. Děkuji, pane kolega Staldo. A nyní na jednu minutu pan kolega Borghezio. Ani vysoká představitelko, my samozřejmě já, musíme vyjádřit soustrast. Já, eh, s těmito obětmi a ISIS. Eh, hm, proti ISISu ale nemůžeme bojovat eh, eh, modlitbami ani v latině, ani v arabštině. Ne. My musíme tedy jim pomáhat, skutečně jim pomáhat a to nejenom eh, takže tam budeme posílat nějaké byrokraty, a, eh, kteří tam budou bydlet v hvězdičkových hotelích bez výsledku. Ne, je třeba především chránit hra, hranice s Libí. O to tady jde, aby to nemohli kontrolovat teroristé. A tudíž já eh, samozřejmě jako Ital i lituji toho, že nebylo uděláno nic, abychom bojovali proti jevu foreign fighters, ani zde my v Evropě. A já skutečně jsem první, který by plakal na, nad těmito obětmi. Je to skutečně vážné nebezpečí a je třeba pomáhat chudému Tunisku a všichni bychom měli jet na dovolenou do Tuniska. Děkuji panu kolegovi Borgeciovi a na závěr této rozpravy promluví ještě jednou paní komisařka Mogherini. Já bych chtěla zareagovat na pana Borgecio. Otázka kontroly hranice mezi Tuniskem a Libií, to právě byl jeden z bodů, o kterých jsme diskutovali s eh, ministry, tedy s ministrem zahraničí, právě den před útoky na muzeum Bardo. A on řekl tehdy, že Tunisko nemá žádný zájem a nehodlá tedy, jak si uzavřít eh, tyto hranice s Libii. Já jsem eh, zvyklá respektovat rozhodnutí eh, zemí a především je to země, která zažila úspěšnou demokratickou transformaci a první princip naší podpory Tunisku právě, že budeme respektovat jejich vlastní rozhodnutí, autonomní rozhodnutí, která přijímají tuniské orgány a přijmou, protože je to samozřejmě společná výzva, to je jasné, a nejde o mm, e, střed mezi náboženstvími či civilizací, to ne, protože tam byly e, oběti, tedy Evropané, neevropané, ateisté, křesťané a tak dále, takže to byl útok tedy proti Tunisku i proti Evropě ale samozřejmě takže zde není žádný střed eh, mezi eh, severem a jihem středomoří, ne. Jde o to, abychom spolupracovali konkrétně, trpělivě a společně eh, pracovat na obou březích středozemního moře, bojovali proti teroristům. A to nelze řešit pouze bezpečnostními opatřeními. Ale mm, my my eh, vyhrajeme pouze, pokud se nám podaří skutečně investovat do mladé generace. Nabídneme jim eh, místo ve společnosti, důstojný život, práci a to je to, co chtěli Tunisané, když zahájili, eh, když zahájili eh, revoluci. Důstojnost, ano. Já si myslím, že to je náš úkol, to znamená podporovat s veškerou úctou jejich cestu, kterou si Tunisko zvolilo se všemi prostředky, které máme, ale eh, musíme respektovat především jejich důstojnost. Potom také i zde hm, padly další konkrétní body, já jenom ocituji dva z nich. První Eh, pokud jde o revizi eh, politiky sousedství, to, byl jeden, to byl jeden z eh, bodů, o kterém jsme jednali s Tuniskem den před atentátem a mm, je to téma, které máme na programu i setkání v Barceloně v, v Dubnu se našimi sousedy kolem Středomoří a budeme hovořit s našimi i východními partnery v květnu poté revize politiky sousedství musí být pro nás i pro naše partnery eh, eh, významným nástrojem, ale nemůžeme to brát pouze jako byrokratickou revizi, to ne, ale musí to být okamžik, kdy se společně zamyslíme a vzájemně se přitom budeme respektovat a zamyslíme se, jaké nástroje by mohly být nejužitečnější, abychom řešili problémy, které dnes jsou jiné, než to bylo před deseti lety. A to je především stabilita v regionech, potom je to otázka terorismu, potom je to otázka i Eh, křehkosti té situace, jako třeba v Libii, protože to není pouze výzva pro Libii, to ne. Někteří z vás řekli, že ty oběti jsou si všechny rovny. Ano, jsou si všechny rovny. A zde, mm, eh, mm, takže mm, v tom eh, jsou si všichni rovni. Všechny oběti jsou pro nás důležité. Zde bych ocitovala i to že mm, máme e, i oběti e, v Nigérii e, mm, nebo v Jemenu a i především mm, bychom neměli používat dva metry, když o tom hovoříme a toto odsuzujeme a samozřejmě i je třeba se na to podívat z pohledu regionálních krizí. Zde bych chtěla Eh, vy jste někdo řekl, řekli, že nemůžeme mít jednostrané eh, reakce, že to musí být multilaterální eh, reakce. O to, je, o, to je, o co se snažím vždycky v rámci OSN s Arabskou ligou, s regionálním partnery. Já si myslím, že v tomto okamžiku je důležité, aby všichni aktéři, a to především v daném regionu, aby jednali zodpovědně společně a to se netýká pouze Libie, ale i Jemenu. My potřebujeme regionální rámec, který se mm, spolu s mnohostranným eh, mezinárodním rámcem který bude schopen nejenom reagovat, ale bude eh, reagovat tak, že bude hledat dlouhodobá udržitelná řešení, protože velice často, příliš často je to tak, že eh, ten způsob, jak řešit v úvozovkách, řešit krizi, je, že to řešíme mm, jaksi urychleně nalehavě, ale nesnažíme se o prevenci budoucích krizí, aby se neopakovaly. A zájemně, zá, zároveň preven, eh, dělat prevenci terorismu. A poslední eh, poznámka eh, ohledně finančních prostředků. Někdo zde hovořil o nerovném rozdělování, tedy dvě třetiny na východ a třetina na jih. No to je nepsané pravidlo, ale nepsané pravidlo naopak. Dvě třetiny většinou se alokují na jich a třetina na východ. To je skutečně otázka k diskuzi, ale nyní je to takto. Já jsem to chtěla upřesnit, protože je to takto. Ne, naopak, jak se bylo zmíněno. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji paní komisařce Mogherini. Tím je u konce tato rozprava a dostáváme se nyní